Vítám vás mezi námi. Vznawiam posiedzenie. Zahajuji opět naše zasedání. Dámy a pánové, nejdřív vám chci sdělit následující. V důsledku evakuačního cvičení, které se konalo dnes v průběhu v hlasování, veškeré vysvětlení hlasování budou probrány zítra. Takže zítra se bude konat vysvětlování hlasování a také bude ještě dokončeno hlasování ze dneška v průběhu zítřejšího hlasování. Takže přerušené hlasování o jedné ze zprávě začne přesně tam, kde jsme dnes skončili. Také je k dispozici zápis ze včerejška, jsou k němu nějaké připomínky? Ne, není tomu tak, tak je zápis schválen. Prvním bodem na programu je doba vyhrazená pro otázky předsedovi komise. První otázka bude položena panem Manfredem Weberem za EPP. Vážený pane předsedo, nejdříve chci s úsměvem chci podotknout, že jsme všichni přežili požární poplach a opět jsme se šťastně ve zdraví vrátili do sálu. Jako zástupce EPP mám otázku pro předsedu komise, která se zabývá eh, situací ve Středomoří, kde mnoho lidí prchá z Afriky a buď přijíždí nebo nedorazí do Evropy. My jsme viděli hodně lidí, kteří přišli o život. A proto my musíme také na tuto situaci, uprchlickou situaci reagovat. Já za EPP žádám pana předsedy, nám zinformoval o tom, zdali Frontex a komise má dostatek zdrojů, zdali jako e, Evropská unie máme dostatek možností reagovat a zdali máme také legislativní základy pro naše jednání ve Středomoří. A za třetí by mě také zajímalo, jak vypadá jednání a rozhovory se zeměmi původu, to znamená s Tuniskem, Egyptem a Libií, tak abychom mohli jako Evropská unie pokračovat. Děkuji. My všichni litujeme nedávných událostí, které byly u zdroje ztráty mnoha životů a já s vámi souhlasím, že je potřeba podniknout rozhodnější kroky v tomto směru. Jak víte, došlo k bezprostřední reakci přes 100 milionů euro na humanitární pomoc po země Severní Afriky. Tato pomoc bude pokračovat. A Frontex koordinuje reakci pro silný migrační tlak ale je důležité, aby členské státy ve Středomoří i s třetími státy spolupracovaly a koordinovaly své úsilí. Je třeba učinit více. Proto má bezprostřední odpověď je ano, potřebujeme více zdrojů pro Frontex. Návrhy pro posílení Frontexu musí být naléhavě schváleny. A také je třeba, aby členské státy prokázaly politickou vůli a solidarity mezi sebou a nabídly lidské a technické zdroje. Evropská unie jako taková nemá tyto prostředky. Proto potřebujeme spolupráci členských států, abychom měli tyto prostředky k dispozici. Děkuji mnohokrát. Doplňující otázka. Děkuji vám, pane předsedo, za toto hodnocení. Když hovoříte o tom, že v současné době potřebuje Frontex více zdrojů, tak by mě také zajímalo, zdali považujete za správné, když se dá říci, že členské státy zatím poskytly málo zdrojů na posílení Frontexu. To znamená, že zatím členské státy Frontex málo podporovali, když nyní říkáme, že ho mají podporovat více. Je to správná formulace? Já si myslím, že to je rozprava, která probíhá. To je jedno z témat Evropské rady tento měsíc 23. a 4. června. Myslím si, že teď eh, nejenom by měly členské státy přijmout návrhy, které již byly předloženy za účelem posílení Frontexu, ale že by také tady mělo být k dispozici více logistických eh, prostředků, více letadel, více, eh, více lodí a to je něco, co si teď nemůžeme dovolit prosadit prostřednictvím našeho rozpočtu. Je prostě tady asi dost dobré vůle, ale mělo by to být děláno koordinovaným způsobem způsobem. E, musí to být iniciováno komisí. Kolegyně Malstromová pracuje s účinnosti s členskými státy a 23. a 24. června to ještě všechno stvrdíme. Zároveň je také zapotřebí spolupráce s třetími zeměmi. Já jsem byl v Tunisku, hovořil jsem s premiérem a oni nám e, slíbili, že budou spolupracovat. Už se tak děje. Teď už se prostě e, dohadují určité logistické, pragmatické dohody. Děkuji Eh, takže eh, zatím vzhledem k eh, tomu protipožárnímu cvičení. Nejsme všichni v sále přítomní. Další je pan Ferhofstadt. Ano, děkuji. Vidím, že někteří jsou asi ještě účastní jakéhosi protipožárního cvičení, či tak nějak dobře. Vážené kolegyně a kolegové, včera komisař Oli Rehn eh, oznámil celou řadu důležitých kroků, eh, které komise eh, chce realizovat. Nejprve je to mechanismus záchran, pro záchranu. Tady se objevila řada změn. On řekl, že tady potřebují členské státy prostě flexibilní položky rozpočtové, musí to být k dispozici. A co je ještě důležitější, komisař řekl, že toto může být provedeno e, prostřednictvím tzv. diskontovaných swapů e, s e, prostřednictvím tedy obligací ze zemí, které mají problémy eh, a které by se takto dostaly do, té, do toho hodnocení AAA. Pak je tady další věc. Znovu eh, se dostal na stůl eh, problém euroobligací. Takže moje otázka k vám, pane předsedo. Já bych rád věděl, jaké je vaše stanovisko. Zdali můžete potvrdit, že toto je stanovisko komise. Za druhé, čas opravdu rychle běží a já se se ptám, pane předsedo, zdali navrhnete tyto změny takzvaného záchranného mechanismu e, na e, Evropské radě za dva týdny. Děkuji. Předseda Barroso, chci potvrdit, že všechny myšlenky komisaře Rena mají samozřejmě mou plnou podporu a já nebudu opakovat to, co on řekl. A teď, co se týče uh, ESM. Teď jsme ve fázi, kdy e, toto zakotvujeme, kdy se to vlastně vytváří. Jak víte, vlády se nad tím brzy shodnou a e, doufám, že právě na Evropské radě e, dojde k přijetí politického rozhodnutí, které stvrdí rozhodnutí ohledně Evropského stabilizačního mechanismu. A E, vy víte, jako je naše stanovisko. A k euroobligacím. To není nic nového. Celou řadu let Evropská komise, a to byli již e, mý předchůdci, předkládali tuto myšlenku. Nicméně členské státy to nepřijímaly. A za krize v Řecku i komise navrhla určitou, e, určitou formu mutualizace těchto bondů a teď zdá se je určitý pokrok v tom smyslu, že tedy jsou členské státy připraveny alespoň několik těch variant prozkoumat. Komise jich také několik předloží. My jsme si mysleli, že euroobligace představují zajímavý, atraktivní nápad, samozřejmě za předpokladu, že to členské státy podpoří, ale musím být upřímný a říct, že tak daleko ještě nejsme a teď se prostě musíme soustředit na ESM. Verhofstadt. Já si myslím, že tato krize ještě prostě není e, u konce a tím, co se neřeší, potřebujeme další, další e, nástroje. Takže swap e, z těch malých, těch špatných obligací z některých těch zemí, které by se přetvořily v, těch, v ty euroobligace a to může být potom vydáno ESM nebo nějakou novou Evropskou agenturou v budoucnosti, to není až tak podstatné, kdo je vydá ale je důležité se na tomto mechanismu eh, shodnout a já si myslím, že to je poprvé, co Oli Ren a komise s tímto takto výrazně přichází. Pane Ferhofštate, komise samozřejmě kolegiální orgán. Pro vás je to jednoduché s tím eh, souhlasit, co řekl komisař Ren. Já vám jenom opakuji, že my říkáme to samé. Ve výroční zprávě se opět objevilo, že komise takto obhajuje a znovu navrhuje takovýto nástroj. Nicméně bohužel členské státy se s tím neschodly, s tím neprojevily souhlas. Takže já vám mohu jenom stvrdit, že my dále pracujeme v této oblasti a v tomto duchu chceme eh, takto postupovat, ale upřímně řečeno, teď bychom se měli soustředit na ESM eh, a zvažovat různou, eh, různé možnosti pro euroobligace do budoucna, pokud samozřejmě členské státy přistoupí k tomuto dalšímu kroku

Uh, uh, Takže nejdřív, pane Zahradil, jak dobře víte, ty problémy, které máme uh, v, ekonomických, v ekonomické oblasti, nejsou pouze problémy s eurem. Jsou tady země mimo eurozónu, které také mají značné problémy a komise to sleduje. Co se týče eurozóny, jak říkáte, tak tady jsou diskuze, které probíhají mezi členskými státy a komisí a radou a tak dále v tom smyslu, aby se reagovalo co nejúplněji a co nejlépe. Jak víte, eh, ne vždy se experti shodnou na nejlepším možném způsobu řešení. Toto je práce, která stále ještě probíhá a bylo by spravedlivé říct, že toto jsou velmi komplikované, eh, složité věci, že ten rozsah je bezprecedentní a že tady je prostě určitá eh, míra konvergence, ale zatím ne eh, totální. Takže je třeba komunikovat velice citlivě, protože některé ty věci jsou, mají velké a citlivé dopady na trh. Takže tady prostě nemůže být alternativa k, tomu obtížnému fiskálnímu eh, kroku, které musí, eh, který musí udělat řada států proto, aby napravili, narovnali svou situaci. Um, Mr. President Convendit, co-president. Pan spolupředseda Convendit. Pane předsedo, pane Barozo, přiznávám se, že pravda, že nerozumíme vždy stanovisku Evropské unie, ale vy jste odpověděl. Já vám chci říci tři věci. Za prvé, co se týče restrukturalizace. Přestaňme s tím, víme, že dojde jednoho dne k restrukturalizaci dluhu například v Řecku z prostého důvodu, protože je třeba dát možnost řecké vládě získat znovu důvěru a řecká společnost musí být taky restrukturalizována, protože dnes v Řecku nikdo nevěří nikomu a nevěří vládě. Takže dokud vláda nebude mít výhled pro svůj lid, který nebude jenom omezení výdajů, tak se mu nepodaří nastartovat ekonomiku. Takže já si myslím, že v úvahách eh, komise, tedy obnovení důvěry, navrácení důvěry, řeckému obyvatelstvu, to je podmínka sine qua non pro tyto kroky. A dnes omezení výdajů neumožňuje uvažovat o této společnosti. A proto to odmítnutí může být velmi nebezpečné. A poslední otázka. Daňové úniky. Nemohla by Evropa pomoci Řecku, pokud je o daňové úniky? Máte banku v Rakousku, v Lucembursku, na Kypru, a ve Švýcarsku, kde jsou řecké účty. Proč nezmrazit tyto účty a nespochybnit bankovní tajemství, aby řecká vláda věděla, odkud pramení daňové úniky. Protože po nich chceme, aby zastavili daňové úniky, ale nikdo jim nepomáhá. A naše banky, evropské banky, skrývají daňové úniky. Děkuji. Téměř dvě minuty. Je mi líto, že vám to musím připomínat. Pane Konbendite, je pravda, že existuje problém daňových uniků v Řecku, i když to není hlavní příčina strukturálních problémů v Řecku. A tady pracujeme a bojujeme s tuto otázkou. Bankovní tajemství a všechny členské státy, jakož i Švýcarsko, se zavázali aplikovat normy OCDE když jeden stát nechce poskytnout informaci na žádost druhého státu, s tím, že by tato informace byla tedy držení banky. A to je také ve směrnici o administrativní spolupráci v oblasti daňové, která vstoupila v platnost 11. března 2011 a která bude aplikována pouze od 1. ledna 2013. A potom otázka bankovního tajemství bude vyřešena z hlediska právního v Evropě a nemůže být eh, překážkou pro úplnou výměnu informací mezi daňovými zprávami. A myslím, že už dnes na základě administrativní spolupráce členské státy mohou poskytovat veškeré informace Řecku v případě eventuálních podvodů nebo daňových uniků. Pan předseda Bisky. Pan předseda, vy jste vyčerpal veškerý svůj čas. Je mi to strašně líto. Já budu kolegiálně hovořit stručněji. Pane Barroso, já mám jenom krátkou otázku. Jsem rád, že se na G8 probíral internet a také na tom předchozím fóru také tady existují obavy, proč se mocní zabývají internetem. A to nás zajímá všechny a nás by zajímalo, zdali to byla jedinečná příležitost, když jste toto probírali, anebo se tím budete zabývat obětově. Přece, eh, prezident Sarkozy měl skvělou myšlenku. Internet je globálním fenoménem. My chceme, aby to bylo otevřené. Myslíme si, že to je velký příspěvek pro svobodu, pro znalosti, ale někdy je internet zneužíván. Někdy dochází eh, k eh, prostě vykořišťování dětí prostřednictvím internetu a jsou tady další zločiny, které internet bohužel umožňuje. Takže my jsme měli velice zajímavou zajímavou rozpravu s některými velkými Eh, eh, osobnostmi za internetem s panem Zuckermanem, který vynalezl Facebook a s dalšími lidmi a hovořili jsme o tom, jak vhodně přiměřeně regulovat internet a přitom zachovat samozřejmě eh, veškerou svobodu, veškerou, veškerý ten potenciál inovační, který je. Takže na závěr rozpravy bylo řečeno, že tento, toto téma internetu bude na programu G8. Pane předsedo, ale přes to jsem nadále pozorný u této otázky a proto se vás chci zeptat, zdali byste byl ochoten nás informovat o dalším jednání o internetu, protože to je velice důležité a rozhodující opatření pro budoucnost. Ono nedošlo skutečně k nějakému vyjednávání či jednání. Byla to výměna názorů, takový brainstorming, obecná výměna názorů. Ostatně e, předtím se konala konference takzvaná E8, elektronik, eh, elektronická osmička eh, a bylo to prostě eh, takové mm, setkání, na kterém se vyměňovaly názory. Ne, nebylo to konkrétní jednání, já jsem to tak prostě vnímal. A my jsme se těch velkých osobností z této oblasti ptali, jak vidí vývoj tohoto odvětví a na naší straně, na straně G8, jsme také formulovali naše obavy, naše zájmy a to, jak to celé vidíme. Ale nějaké konkrétní jednání, Eh, které by vyústilo v nějaké konkrétní hmotné výsledky, to nebylo. Na řadě je eh, další poslanec Faráž. Takže já musím říct, že pokaždé, když se hovoří o bailoutu, eh, o, tak se eh, z vaší strany dozvíme, že to není zapotřebí. A teď je tady vlastně další taková situace pro Řecko už po druhé a říkáte, že to zase nebude eh, nutné. Ale já mám teď ještě mnohem závažnější otázku. Jsou určité věci, které se dějí v Řecku, v Irsku, v Portugalsku a to je skutečně e, krize, ale tady může dojít k další, k další krizi za několik týdnů a to je integrita Evropské centrální banky. Prostě nelze takto pokračovat, e, skupovat obrovská množství vlastních špatných dluhů. Pane Barroso, e, přijímáte skutečnost, že finance Evropské centrální banky a její integrita jsou teď v hrozivém a velmi vážném stavu? Ne, já toto nepřijímám. Myslím si, že Evropská centrální banka je velice důvěryhodnou institucí a je řízena s velkou moudrostí eh, a inteligencí a myslím si, že je respektována eh, všemi členy eurozóny. Víme, že v eurozóně jsou určité obtíže a jak jsem již řekl, netýká se to pouze eurozóny jako takové. Eh, bohužel je vaše kritika eura a eurozóny vždy ideologicky Ehm, formulovaná. Tady je třeba si uvědomit, že třeba naše zadlužení není zdaleka takové jako zadlužení Velké Británie, abych uvedl určitý příklad. Je to prostě měnová unie, která zatím ale nemá eh, určitě eh, eh, integrované institucionální zázemí, dostatečně integrované zázemí. Takže my chceme přiměřeně reagovat a ECB e se v tomto směru angažuje, aby zajistila finanční stabilitu eurozóny. Včera Think Tank Open Europe přišel s některými údaji a bylo řečeno, že z angažovanosti ECB udivující 190 miliard euro je angažovanost vůči řeckým bankám a řeckému státu. Kdyby poklesla hodnota aktiv ECB o 0,5%, tak celá kapitalová základna bude zničena. Souhlasíte s tím, nebo souhlasíte s panem Junkrem, který řekl, že když situace tak vážná, musíme lhát na veřejnosti, jak řekl pan Juncker. Za prvé, nelži a komise byla vždy konzistentní ve svých informacích, co se týče veškerých stavů, které nastávají. Situace je obtížná, my jsme to upřímně říkali od samého počátku velmi jasně, ale nepředstírám, že ta situace je růžová. Důvěryhodnost ECB spočívá na odhodlání evropských vlád zajistit eh, stabilitu eura. A nemám pochybnosti o udržitelnosti úsilí v eurozóně a důvěryhodnosti Evropské centrální banky. Nemám pochybnosti o schopnosti ECB obhajovat evropské zájmy a také o nasazení států eurozóny poskytnout veškeré záruky, které potřebuje ECB, aby plnila svou nezávislou úlohu naší centrální banky. A pokud jde o angažovanost centrální banky, existují jiné centrální banky v Evropě, které jsou v mnohem obtížnější a zranitelnější situaci než ECB, která je respektovaná, je důvěryhodná a mezinárodně velmi uznávané paní Nicole Sinclair. Děkuji, pane předsedo. EU se rozšiřuje a s nástupem celoevropských e, politických stran neschopnost dosáhnout koncenzu se stále prokazuje. Stanovisko Německa učili Liby a neuznání italských šengenských víz ze strany Francie to dokazuje. Jak je možné vytvářet společnou politiku v mezinárodních vztazích a bezpečnosti bez koncenzu, pokud nebudeme schopni řešit demokratická práva členských států? Děkuji. Já skutečně nerozumím obavám, které jsou v pozadí vaší otázky. My jsme Unii 27 demokratických států. A ve společné bezpečnostní a zahraniční politice jsme se dohodli, že rozhodování by mělo být jednomyslné. Tak pokud členské státy se jednomyslně nedohodnou, tak nemáme možnost vnucovat rozhodnutí těm členským státům. My plně respektujeme demokratický charakter ne naší unie, ale členských států. Až jsem přesvědčen, že v našem zájmu, jakožto Evropan, Evropan evropských občanů, aby členské státy jednaly společně ve vnějších záležitostech. To je evidentní. I největší členské státy nemají patřičný vliv, aby jednali jako rovný s rovným se Spojenými státy nebo Čínou. Ale dohromady Evropská unie skutečně může něco znamenat a ten proces by měl znamenat větší konvergenci i v oblasti zahraničně politické. Děkuji. Doplňující otázka, paní Sinclair. První věc, já jsem říkala všeevropské strany. Můžete mi říct a vysvětlit mi, proč by daňoví poplatníci měli financovat eh, tyto strany na jakékoliv úrovni. A a nakolik jsou vlastně užitečné. A druhá otázka, Kathy Ashton. Její účast na zasedání komise je velmi nízká. Byla někdy vůbec zastoupena někým? Dvě otázky. Za prvé, evropské strany jsou uznávány jako důležité celky ze smluv, které byly jednomyslně schváleny našimi členskými státy. Takže existuje důvod, proč podporovat evropské strany, protože jsou to celky uznávané smlouvami. Pokud je o Cathy Ashton, jak víte, je místo předsedkyní komise, ale je také vysokou zástupkyní pro vnější akci a musí zastupovat Evropskou unii a proto má mnohem více eh, úkolů na cestách než ostatní členové komise. Musí, nemůže být na všech jednáních komise. A chci vám říci, že členové komise tu nejsou za jednotlivé státy, ale zastupují Evropu, Evropskou unii. A my tu nezastupujeme jednotlivé státy a důvěrnost instituce pramení právě z toho, že my se snažíme být nezávislí a snažíme se pracovat pro obecný evropský zájem. A proto je její zájem velmi dobře zastoupen a na radě jsou zájmy Velké Británie zastupovány premiérem. Pan Martin Schulz. Děkuji vám, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem přišel pozdě. Také jsem vyčkal celé kolo otázek, které bylo přede mnou. Pane Barozo, já se chci zeptat na následující vzhledem k závažné situaci v EU. V roce 2008 to byl rok hluboké bankovní krize. Tato bankovní krize v letech 2009 a 10 vedla k velké ekonomické krizi. Také tím že v roce 2010 tyto dluhy byly kryty z veřejných rozpočtů, pak to vedlo k, hlubokému eh, krizi veřejných rozpočtů a dále také Evropská unie požaduje ještě další opatření v oblasti úspory ve veřejných rozpočtech a vede to v některých zemích ke dramatickým situacím. V letech 2011 a 2012 nám tedy nyní hrozí sociální krize a proto se vás ptám, je proto se vás tam zdali je komise ochotná diskutovat s námi společně o tom, jak podfinancování sociálních programů eh, bychom diskutovali. To znamená, jak bychom mohli špatné financování sociálních systémů diskutovat a jste ochotni diskutovat s námi o eurobondech a jak také hodláme řešit nezaměstnanost v nejvíce postižených státech. Euh, Dnes, pane Šulci, přijala komise doporučení pro všech 27 členských států a k tomu je taková Eh, takové šapo, taková společná eh, sdělení. A to je pro nás obrovsky důležité. My velmi dobře víme, že ta úsporná, ten úsporný přístup, který je nutný pro snížení eh, dluhu, vytváří velmi obtížnou situaci a zároveň se domníváme, že každé euro, které je teď vydáváno na prostě úroky z dluhu, je euro, které nám chybí v sociální oblasti, ve zdravotnictví, ve školství, školství a tak dále. To je e, velmi zásadní. Proto se musíme opravdu snažit e, s rozpočtem, aby se znovu získala důvěra a zároveň provádět strukturální reformy, aby se zvýšila konkurenceschopnost, ale přitom musíme ochraňovat to, co je chránit třeba. Takže já si myslím, že vy jste ještě možná nečetli náš dokument, my jsme ho dnes e, přijali. Jsou tady věci, které se vztahují k trhu práce, k tomu, co nazýváme sociální sociální dimenzí a teď samozřejmě je třeba vidět, eh, jakou marži mají k dispozici jednotlivé členské státy pro realizaci těchto eh, cílů. A teď eh, režim Catch the Eye já se omlouvám, to byla minuta 52, ta vaše otázka. Velice se omlouvám, ale čas vám vypršel. A to samé platí pro pana Konbendita a pro pana Zahradila. Tady nevidím žádnou možnost pro další druhou otázku. Omlouvám se. Takže teď eh, systém Catch the Eye. Albač máme určitá pravidla, pane předsedo. Omlouvám se ještě jednou. Skutečně mě to velice mrzí. A teď catch the eye. Summit G8. Pan Marcos Curia. Jedna minuta. Grazie Presidente, in realtà io non volevo Děkuji, pane předsedo. Nechtěl jsem hovořit o G8, chtěl jsem se zeptat pana Barosa na otázku kultury, neboť v EU máme hodně programů, které vyzývají mladé lidi, aby se setkávali a to je Comenius, Lifelong Learning a Youth in Action a tak dále. A pro mnohé začátečníky, pro mladé prac, zaměstnance a pracující je to první možnost se setkávat. Nyní byl řečník přerušen. Máme tady téma a téma je G8. Prosím, Pokračujte, pane kolego. Já se omlouvám, tady asi vznikl nějaký problém s komunikací. Chtěl jsem prostě vědět, zdali ve úvahách komise eh, se eh, hovoří o údělu těchto programů, o kterých jsem se tady zmínil eh, už jsme o tom hovořili ve výboru pro kulturu a mě by opravdu zajímalo, jak komise vidí další programovací období od roku 2014 dál, protože toto jsou věci, které se týkají hodně aktérů v našich členských státech a hodně mladých. Zájem komise pro všechno, co je prosazováním kulturní dimenze Evropy, je velký. Já osobně eh, se eh, o to hodně zasahuji, zasazuji a také jsem se nedávno setkal s některými z těch hlavních zúčastněných stran. Takže na konci měsíci budeme mít určitý návrh, budeme také hovořit o finančních aspektech všech sektorů, včetně kultury a přijdeme s významnými návrhy v této oblasti. Chceme racionalizovat eh, věci, ale zároveň zaručit určité ambice programů, které jste zmínil. To jsou prostě eh, velmi důležité věci, velmi zásadní věci pro evropské občany, pro eh, evropské mladé. Děkuji paní Sarah Ludford. Děkuji, pane předsedo. Já se budu držet tématu Pane předsedo Barroso, včera komise přijala obrovský balík nástrojů na boj proti korupci. Je to 120 miliard eur eh, Eh, ročně, nicméně eh, členské státy, eh, je tady několik států v Unii, které se cítají na seznamu Transparency International, takže bylo by vhodné hovořit o korupci na G8. Já jsem tam našla pouze jeden odkaz nepříliš jasný, hovořilo se tam o korupci v souvislosti s rozvojovými zeměmi, ale nic o tom, do jaké míry rozvinuté země si musí udělat v tomto směru také pořádek na vlastním dvorku. Nebyla to nějaká nevyužitá příležitost vzhledem k tomu, že konkrétně jeden z členů G8 je Rusko, které se opravdu nemá v tomto směru čím chlubit a řada dalších států, včetně členských států Unie rovněž. Uh, takže když jsme měli setkání s africkými lídry, tak jsme se také bavili o korupci a v listopadu na G20 bude korupce opět tématem. Ta diskuze byla užitečná. Eh, je třeba si uvědomit, že když dochází ke korupci, tak někdo je korumpován, ale někdo korumpuje. Eh, takže eh, G20 samozřejmě o, to, o tom také je. Také jsme se o tom bavili s G20 v souvislosti s Afrikou Afrikou. Chci eh, říct, že eh, komise eh, bude mít také určité iniciativy v oblasti transparentnosti, v co se týče základních surovin. To je prostě důležité a nutné a menší objem transparentnosti je pro některé státy příležitostí, jak zdroje či příjmy z prodeje základních surovin ulevat stranou. Každý Každopádně my jsme se o tom velice otevřeně bavili. Děkuji, pane Peter van Dalen. Pane Barroso, vy jste hovořil právě o Evropské centrální bance a řekl jste, že Evropská centrální banka je údajně nezávislou institucí ale není tomu tak, protože v řecké krizi byla stranická, to znamená stranila. Ona jako komerční banka vydala mnoho miliard za slabé dluhopisy a nyní nedokáže provést restrukturalizaci dluhu. A já se nyní ptám, co uděláte s tím, aby by ECB opravdu restrukturalizovala řádně dluhy a ničemu nebránila. ECB je autonomní instituce a tato nezávislost není uznávána pouze smlouvami, je to opravdu nezávislá autonomní organizace a já již sedm let eh, v této své funkci se zabývám a jednám s ECB, s prezidentem ECB se setkávám na mnoha příležitostí a oni nepotřebují naši podporu pro svou autonomii. Pokud se týče restrukturalizace, tak tady jsou různé možnosti podle analytiků my zvažujeme všechny možnosti, ale stanovisko komise by již bylo jasně řečeno. My jsme toho názoru, že restrukturalizace není adekvátní vzhledem k vlastním eh, snahám státu o restrukturalizaci vlastních důvodů a dlu, eh, rozpočtu a, a dluhů. A nyní Ilda Figueiredo. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, v souvislosti s G8 bych se ráda dozvěděla, zdali se znovu jednalo o regulaci finančních trhů a především pokud se týče daně z finančních transakcí v souvislosti také s deriváty a s ratingovými agenturami, neboť ratingové agentury nejsou vůbec transparentní a jsou nedůvěryhodné. A pak je tady také jedna otázka týkající se Irska, Španělska a Řecka. Vidíme, že tady vzniká proces, který je zaměřen na to, aby v podstatě existuje proces zaměřený na další vykořišťování těchto pracujících. A dochází k další nerovnováze mezi zaměstnanci a nemyslíte si, že toto je v rozporu s našimi zásadami? Ano, děkuji ve finanční oblasti. Nejdříve se těmito otázkami zabývala G20. Některé tyto otázky byly řešeny a také já jsem eh, hovořil na G8 o zdaňování finančních transakcí. My jsme také hovořili o problému rozvojové pomoci a já jsem pro zdaňování finančních transakcí. V komisi na tom pracujeme a také předložíme brzy určité návrhy v tomto směru. A pokud se týče dalších bodů, tak v eurozóně se hovoří o rozpočtových deficitech a tady samozřejmě se musíme zaměřovat na eh, tržní hospodářství. Pane Barroso. Tady také na G8 se hovořilo o středomorské oblasti. Vy sám jste 1,4 miliardy euro určil na tuto politiku a toto můžeme chápat, že to je pouze pro jich. Ale my také z dokumentu komise víme, že se plánovalo 1,5 miliardy na východ a zbytek byl na jich A to souvisí s tím, že musíme se zabývat oběma oblastmi stejně. A jak vysvětlíte, že větší částka je tedy určena na jižní sousedskou politiku? Dovolte mi si zcela upřímně, příteli Staruš Zvolsky, že já chápu vaše obavy z hlediska východního sousedství, ale upřímně za to si myslím, že nejdůležitější otázkou není vytvářet eh, soupeření jihu a východu. Potřebujeme obojí. Důležité je pomoci těm, kteří si přejí pomoc efekt, a činit tak efektivně. A náš přístup při revizi politiky sousedství je jasný nealokujeme zdroje podle rozdělení východ a jich, ale na základě kondicionality, na základě postupu partnerů vůči reformám, tedy více za více. Ty, kteří dělají více, ti, kteří prokážou, že zasluhují více, dostanou více. A proto nemáme tedy před připravené obálky pro zemi A a B ale země A musí prokázat, že si tu pomoc eh, zaslouží a na zák- tomto základě splníme své závazky jak vůči východnímu evropskému partnerství, ale také vůči sousedům ve Sromoři. Děkuji, paní Desanez. Děkuji, pane předsedo. Má otázka má souvislost s předcházejícím dotazem a s vaší odpovědí. Vy jste právě zmínil pomoc, kterou jste poskytli mimo jiné nastupujícím arabským demokracím u příležitosti G8 vdovil 40 miliard dolarů a 15 miliard euro. Vy jste hovořil o kondicionalitě. Má otázka se týká následujícího. Tato pomoc je podmíněna některými kritérii svobodné volby, schromažďovací svoboda, svoboda projevu, boj proti korupci, nezávislost justice, veškerá kritéria, která dobře zná to je reforma armády a policie. Kdo posoudí, že tyto arabské demokracie dodržují tato kritéria? Bude náš parlament bez zbytku zapojen do kontroly této kondicionality, anebo to bude výlučná pravomoc rady. Naše představa, a já věřím, že s tím budete souhlasit, a komise by měla tento postup řídit. A já jsem velmi pišný, že komise spolu s vysokou zástupkyní předložila partnerství pro demokracii v Severní Africe a v Jižním Středomoří a partnerství pro sdílenou prosperitu. A myslím, že na úrovni rady existuje názor, že je dobré, aby komise tento postup řídila. A komise se zodpovídá samozřejmě parlamentu, tak nemohu než vítat zájem parlamentu o to, aby byl úzce zapojen do toho procesu. A to, co probíhá v některých arabských zemích, to je skutečně strategicky významné pro tyto země, ale také pro demokracii ve světě, pro vývoj muslimského světa a pro nás v Evropě. Takže všechno, co můžeme dělat, abychom mobilizovali nejen evropské instituce a naše celé společnosti, abychom podpořili přechod k demokracii u našich sousedů, tak to je velmi důležité a mohu jenom vítat zájem Evropského planetu. Pan Nikolaus Salavarkos. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si četl ekonomické údaje za roky 2009, podle nichž 58 miliard dolarů v mezinárodního HDP a současně, pokud jde o měnovou politiku, hovoříme o nových dolarech ale zatím my nevydáváme žádnou novou měnu. Ekonomové se na řadě věcí neschodnou, ale dvě věci se zde objevují. Hovoříme o velmi drahých půjčkách a nebudeme schopni eh, přejít do fáze makroekonomické, protože v současnosti panuje recese. A není euroobligace, pane předsedo. Považujete to jako prostředek, jak čelit zásadním změnám, které nastávají u měn, o kterých jsem hovořil? Týká se to výlučně G8 a možná některé věci jsou snad podobné, říká pan předseda. Pane předsedo Barozo, ano, ve skutečnosti tato otázka měla být v první části naší rozpravy ale mohu zareagovat vážnému poslanci tak, že řeknu, že stanovisko komise bylo v průběhu let s postojem velmi otevřeným a nakloněným myšlence eurobondů. Jeden z mých předchůdců jako první navrhl eurobondy, ale to, že nedošlo ke schodě mezi členským státy, je fakt. Nyní se členské státy dohodly na evropském stabilizačním mechanismu a to by měla být největší finanční instituce na světě, nejdůležitější na světě, pokud jde o finanční sílu. A myslím, že na to bychom měli soustředit naše úsilí. A současně jsme otevřeni jednání s členskými státy a s parlamentem o různých možnostech eurobondů. Samozřejmě pokud bude vůle členských států zvážit tuto možnost. A to je samozřejmě rozhodující faktor. Děkuji, pane předsedo, za tyto otázky k, k summitu G8, kde někdy ta souvislost byla až problematická se summitem. Pan Andrew Brons na jednu minutu. Děkuji. Nedávný summit chtěl poskytnout 40 miliard dolarů Egyptu a Tunisku za svržení dikta, dik, diktátorského režimu, ale dochází k posunem k demokracii a k tržní ekonomice. Chceme, aby tyto země těžily z globalizace a aby se pustili do investic, aby bylo jednodušší pro země G8 zde vydělávat. Já si nemyslím, že by příjemci pomoci měli, měli se zbavit možnosti zachovat zásad demokracie, ale které ekonomické politiky by měly zvolit a které odmítnout? A dárci nemají právo instruovat nové demokracie, které demokratické volby mají přijmout. Možná byste měl hovořit eh, pomalej, nastávají potíže na v oblasti jazykové. Pane předsedo, Souhlasím, že ten výhled byl schválen G8 a naším společným zájmem je nejen mít otevřené společnosti, ale také otevřené ekonomiky. A tyto země jsou našimi sousedy a myslím, že nejlepší způsob, jim pomoci, je skrze obchod. Nebudeme nikdy schopni tam poslat tolik peněz, kolik potřebují, pokud budou uzavření. A země Magribu, jak možná víte, obchodují zcela bezvýznamně mezi sebou a současně žádají po nás, abychom otevřeli naše trhy, ale neobchodují mezi sebou. A je důležité, abychom řekli, ano, my jsme připraveni vás podpořit, ale musíte také otevřít své ekonomiky. A ve skutečnosti vidíme, že pokrok těchto zemí je úzce svázán s možností se integrovat do světové ekonomiky. Podívejte se na Ázii, i země, které nejsou zatím demokratické, ale tak proto, že byly schopně se otevřít, a podílet se na světové ekonomice, tak vytěžili z toho užitek. Kolik Gabriel... Děkuji a teď je tady Gabriele Albertini. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo Barroso, závěrečné prohlášení G8 k Blízkému východu říká následující. Jednání je jedinou možností, jak dosáhnout dlouhodobé a globální řešení konfliktu. Izraelci a e, palestinské orgány musí respektovat e, dohody o spolupráci a ne e, uskutečňovat jednostranné kroky, které představují překážku k pokroku a reformám. Evropská unie, která je důležitým aktérem G8, E, tuto informaci e, podpořila a mě zajímá, zdali jste to takto e, také řekli palestinské strany, která chce jednostranně postupovat v září na OSN. Co se týče těchto věcí, tak já musím říct, že si nepamatuju žádné jednání za posledních 30 let, kde by se Blízký východ neřešil. A my jsme znovu vyzvali obě strany, aby se zapojili do skutečně seriózních rozhovorů pro řešení e, situace. Znovu jsme všichni podpořili novou vizi e, k e, ale je třeba říct, že tato nová vize se setkala s různými reakcemi. G8 není jednotná, má rozličný postoj k Hamasu a také k hranicím z roku 1967 a e, musím říct, že tady byly i určité obavy z rizika, e, které by e, mohlo proudit z jednostrané snahy uznání na příštím jednání OSN v září. A já si myslím, že Evropská unie doufám bude mít jednotné společné stanovisko k této věci a budu v tomto směru také diskutovat se členskými státy. Na řadě je paní Marika Belnerop a tu. Děkuji, pane předsedo. Pane Barroso, Země G8 se rozhodly, že dají 40 miliard eh, dolarů Tunisku a Egyptu. To už tady zaznělo. Nicméně Evropská unie musí eh, se snažit o větší transparentnost, viditelnost a dohledatelnost eh, užití této pomoci. A je třeba zdůraznit čtyři zásadní věci. Za prvé zajistit demokratický a transparentní charakter v rozvojové spolupráci. Za druhé zajistit se o dodrž- za, za, eh, ujistit se o dodržování lidských práv a za třetí také zvýšit roli občanské společnosti a za čtvrté zajistit reformu eh, vedení eh, tedy zprávy té pomoci s podporou Evropské unie. A předseda Barroso by měl být eh, ručitelem za dobré převzetí této pomoci eh, v místním obyvatelstvem. Jaké konkrétní kroky chcete učinit? Předseda Barroso, paní poslankyně, vy jste řekla přesně to, co si myslím. Nemohu s vámi více souhlasit. A teď to všechno budeme realizovat. Budeme to realizovat prostřednictvím několika nástrojů, abychom uskutečnili ty závazky, eh, které na sebe vzaly členské státy a partnerské partnerské země. A mohu vás ujistit, že nejenom komise prostřednictvím svých jednotlivých oddělení a e, e, struktur, ale také E, vlastně tady bude speciální zástupce pro e, představitel pro tento region, který bude jmenován vysokou představitelkou a právě takto si myslím, že bychom měli postupovat vůči těmto zemím a zajistit také, ano, posílení e, účasti občanské společnosti. Byl jsem nedávno v Sýrii, setkal jsem se tam nejenom s představiteli státu, ale také se zástupci občanských iniciativ, ženských spolků, spolků mladých a tak dále. Takže e, oni to všichni ví, vnímají jako důležité, aby i tato e, část společnosti byla angažovaná a e, musím říct, že Evropská unie v tomto směru bude dále konat a že Evropský parlament v tomto ohledu má také důležité úkoly před sebou. Děkuji, pan Georgios Komosakos. Děkuji, pane předsedo. Chci říct, že na nedávném summitu G8 jste diskutovali, pane předsedo Barroso, o globální ekonomice a shodli jste se na tom, že globální výdaje musí být udržitelné, že se musí bojovat proti nezaměstnanosti ve jménu společnosti, ve jménu občanů. Teď se podívejme například v Řecku. Nedávno desítky tisíc občanů eh, se objevily na našich eh, eh, ulicích, na našich náměstích, před parlamentem, jsou zoufalí. Nikdo eh, je nevede, nikdo jim nepomáhá. Oni chtějí nějaké perspektivy a jistě se mnou souhlasíte že v tom smyslu, že žádná politika nemůže být účinná, pokud není veřejností podporována. Tato politika v Řecku je v zásadě omezena pouze na to, že se jedná o úsporná opatření, která jdou až na dřeň a na, e, o bankrot. Tyto lidé e, se vyjadřují velice mírumilovným způsobem, velice důstojně a chtějí prostě lepší budoucnost pro sebe své děti. Já bych chtěl vyjádřit svou solidaritu s e, občany, konkrétně řeckými občany. Vím, že teď tato země prožívá velmi obtížné období, ale zároveň si myslím, že odpovědnost politických politických představitelů na národní či e, unijní úrovni, a to jak vládních, tak opozičních, je ukazovat, e, kudy by se strana e, či země měla ubírat. A bez těch fiskálních opatření se Řecko z krize nevymě, nevymaní. Takže realita je taková, že tady jsou bolestná, bolestné kroky před Řeckem, které musí být učiněny. A kdo říká něco jiného, tak lže řeckým občanům. A já tedy říkám řeckým představitelům, aby upřímně, otevřeně vysvětlili svým občanům, co je třeba udělat. Já jsem byl v Evropské radě, který navrhl snížení úrokové míry Řecku v rámci těch půjček, které byly země poskytnuty, ale zároveň musíme být upřímní. Řecko se také musí snažit, musí také učinit e, své kroky, protože prostě nelze takto dále žít s takto vysokým špatným dluhem. To je prostě zásadní zásadní a e, vláda Řecka takto musí postupovat. Poslední otázka, John Bapton. Uh, thank you. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo Barozo, jsem rád, že jste na G8 hovořili o problémech eurozóny. My víme, že se jedná o krizi. Ostatní také již hovořili o protestech lidí například v Madridu, v, Lisobanu, v Lisabonu a také vidíme, co se děje v Řecku neměl byste povstat a říci upřímně, že tyto země budou mít možnost opustit eurozónu. Děkuji. Já respektuji všechny naše demokratické státy a proto jim nemohu radit, co by měli dělat. Ale my samozřejmě víme, že Řecko eurozónu opustit nechce. Já jsem ve kontaktu se všemi orgány v Řecku a já dobře vím, že nechtějí opustit eurozónu takže vy někteří poslanci chcete, aby tato zemi, eh, aby tato země aby Řecko eurozónu opustilo, ale oni sami to nechtějí. Takže vy byste neměli smýšlet ideologicky. Existují země mimo eurozónu, které mají také podobné problémy. Island také zbankrotoval a není členem eurozóny. Island to byla jedna z nejbohatších zemí světa před krizí. Také v Evropské unii máme země, které mají stejné problémy kvůli vysoké úrovni výdajů. Takže euro není problém, problém je vysoká úroveň dluhu či ekonomických deficitů. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, že jste přišel mezi nás na hodinu a zodpověděl jste některé velice závažné otázky a nyní končím tuto debatu. Thank you.